So, uh, Jediné, o čem budeme hlasovat, je pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Against. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Now we vote electronically on the... Elektronicky k celé zprávě.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 And we also now vote electronic on the draft legislative resolution. Návrh legislativního usnesení opět jako celek zahájí hlasování. And it has been adopted by the... Bylo to schváleno stejným výsledkem. Nyní pokračujeme bodem 20 návrh stanoviska dohody mezi státy, Spojenými státy a EU o ochraně osobních informací. Takže můžeme hlasovat zvednutím ruky, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Blahopřeji panu Džambackému. A teď se dostáváme k číslu 21. Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Spravodajem nebo navrhovatelem je pan Dirán. Dobře, takže kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 35 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 36 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 36 pro, 46, pardon, proti, zdrželi se, zamítnout 48 pro, proti, mm, asi zkontrolujeme elektronicky, měli bychom. Eh, adopted. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 59 pro? Proti? Z, uh, zkontrolujeme elektronicky. byl tento pozměňovací návrh byl přijat. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 66 pro, proti, zdrželi se, přijat. 67 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 91 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky 91. Takže byl přijat tento pozměňovací návrh. Teď kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 7 pro, proti. A se zkontrolujeme elektronicky.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 a byl zamítnut. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 17, kdo je pro? Proti? Já bych řekl, že byl zamítnut, ale měli bychom zkontrolovat elektronicky. Sednáctku. tak byl přijat. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. 27 pro, Proti? Zkontrolujeme elektronicky. Dvacet sedm, ano. A pozměňovací návrh 27 byl přijat. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 29 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu na, stano, na, na stanoviska elektronicky. A Návrh byl přijat a tímto blahopřeji zpravodaj panu Diránovi. A teď návrh stanoviska o přístupu daňových orgánů k informaci pro boj proti praní peněz. Elektronicky zahajuji hlasování. Takže jasně byl návrh přijat, tímto blahopřeji navrhovateli panu Krysogonosovi. E, teď se dostáváme k e, bodu 23, ten byl odložen na později. So that's all for the vote. Takže tolik k hlasování. A nyní mi dovolte jedno sdělení předsedy ohledně eh, schůze koordinátorů. Za prvé byly stanoveni tito zpravodajové momentku ohledně whistleblowerů. Tam byl požadavek na spoluspravodaje a budou to pan Kavada a paní Rozier. Co se týká eh, vracení uměle, navracení uměleckých děl, to budu já potom stanovisko ohledně akcí v rámci e-government, tak to budu také já. Co se týká imunity pana Marinu Lepintu, to bude pan Le Breton. Ohledně imunity paní Marin Le Pen, to bude paní Ferrara. Dal, další harmonogram nebo kalendář byl schválen, tak jak byl navržen eh, na, na schůze v roce 2017. Pan Zvěvka byl stanoven jakožto člen petiční sítě za člena SND jakožto Nastupce koordinátoři se také dohodli, že zde bude ústní otázka ohledně, uzí, eh, ohledně uznávání civilního statutu, že to bude řešeno v rámci písemného postupu. Číslo 5 koordinátoři žádají sekretariát, aby připravil eh, dokument ohledně témat souvisejících s Brexitem. Číslo 6. Koordinátoři se dohodli, že pozvou předsedu Batisteliho z Evropského patentového úřadu a komisaře Katajnena, aby hovořili o patentovém balíčku v lednu 2017 společně s panem Lénem a panem Baltasárem a panem Rabkajem, kteří budou také přizváni. Číslo sedm Koordinátoři se rozhodli, že zorganizují akci v, sou, v spolupráci s, výrob, s výborem AFKO k výročí podpisu římské smlouvy někdy brzy na začátku roku 2017. Eh, koordinátoři vzali v úvahu návrh na usnesení, co se eh, týká příslušného nařízení a rozhodli se, že eh, zohlední provedou tedy příslušné akce a konec nebo devět zpravodajů, eh, koordinátoři se rozhodli, že pozvou pana poštolského předsedu eh, European Judicial Training Network na začátku roku 2017, aby tedy na výměnu názorů, takže tolik rozhodnutí nebo na, co, na čem se dohodli koordinátoři. A nyní můžeme pokračovat eh, bodem 24 našeho programu, což je na změna, eh, výměna názorů k změně směrnice 2004 lomeno 37 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. A Dávám tímto slovo navrhovateli panu Krysogonosovi. Thank you, Chairman. Cancer... Děkuji. Eh, rakovina je eh, tedy hlavním zdrojem příčinou eh, úmrtí souvisejících s prací a vede je nejenom ke zhoršení kvality života, ale také přímým nákladům a ztrátě budoucích příjmů. Ehm, rakovina z povolání eh, samozřejmě snižuje produktivitu a ehm, dostupnost ehm, pracovních zdrojů a má také dopady na zdravotní výdaje. A rakovina z povolání eh, má také náklady na náhradu pracovních sil ztráta produktivity a nutnost platit vyšší mzdy eh, za vyšší riziko. A eh, návrh eh, Evropského parlamentu, jim se mění směrnice 2437 o ochraně pracujících před riziky související s expozicí karcinogenům a mutagenům v práci, má zlepšit ochranu pracujících tím, že se sníží jejich eh, expozice karcinogenním látkám, zvýší se efektivita evropské legislativy v této oblasti a zajistí se rovné podmínky pro eh, ekonomické operátory. Tento návrh eh, tudíž se má do té rozsahu působnosti směrnice 2006 637 za přidat některé Eh, prvky, jako například vinylchlorid, eh, eh, piliny, silika, hydrazin, keramická vlákna a tak dále. Ty jsou uznávány jakožto karcinogeny i s mezinárodními organizacemi nebo v jinými zeměmi v Evropskou unii, například Mezinárodní agenturou pro výzkum rakovině, ale zatím nejsou takto klasifikovány v systému EU návrh 6 na vytvoření limitních hodnot pro karcinogeny a mutageny v práci na základě posledních vědeckých, nejnovějších vědeckých údajů a mat, čím se mají harmonizovat limitní hodnoty v jednotlivých členských státech. Mělo by to přispět k záchraně 100 000 životů do eh, roku 69. Já podporuji tento návrh, samozřejmě s pozměňovacími návrhy, které zdůrazňují uplatnění předběžného přístupu, což je obzvlášť důležité v případě, kde jsou určité nejistoty, v případě směsí toxických látek a jejich dopadů na zdraví a nebo kde jsou nedostatečné vědecké zdravotní údaje. Takže by měl vzniknout účinný systém prevence tím se zohlední různé interagující faktory vedoucí ke vzniku rakoviny. Musí být přijímány kroky na evropské úrovni v zájmu vytvoření lepších standardů pro jednotlivce, řešení situací, které zahrnuje expozici pracujících a e, aby se stvrdily základní právo na práci, zdraví a život. Děkuji. A pan, pan Marino de Pintu. Eh, Děkuji. Za prvé chci říci, že podporuji eh, návrh eh, pana navrhovatele a Evropské komise a potom bych chtěl zúraznit další věc. Během desetiletí se tvrdilo, že rakovina je způsobena pouze genetikou. A teď se ukázalo, že ne že nakonec věda ukázala, že existují konkrétní příčiny. Například, eh, že se vystavíme konkrétním látkám či produktům nebo eh, nevhodné podmínky na pracovišti. A tady se ukázalo, že mnoho z těch nejagresivnějších rakovin jsou výsledkem špatných pracovních podmínek. Jsou to tedy skutečné nemoci z povolání. A proto musíme provést potřebné legislativní změny, tak abychom eh, očkodnili oběti, protože často se jedná o nedbalost ze strany podnikatelů, ale také protože je nedostatečná investice do zdravých podmínek na pracovišti, které by eh, zabraňovaly vzniku takovýchto chorob, protože rakovina je jedna z těch nejdůležitějších nemocí z povolání. Proto bych chtěl přivítat tuto iniciativu a uh, jsem rád, že se to bude probírat tady na výboru a potom na plénu. Jsou žádné další žádosti o slovo k tomuto bodu. A pane Chrysogonos, pokud jde o harmonogram, je to tak, jak eh, předpokládáme, nic se nezmění. Děkuji. A dokud tu jste, pane Chrysogonos, myslíte, že bychom mohli probrat i ten bod, který nám uh, unikl včera večer 31? Jen stručně. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Tento bod se týká aplikace směrnice 2008-52 o některých aspektech zprostředkovávání v eh, občanských obchodních otázkách. Tato směrnice 2008-52 eh, o zprostředkování se týká přezraničních sporů, včetně některých oblastí rodinného práva. Usnadňuje se tím eh, přístup k alternativním řešením sporů a na podporu eh, řešení těchto sporů prostřednictvím zprostředkování a využitím vztahu mezi soudním řízením a zprostředkováním. Měli bychom vzít v potaz, že zprostředkování může představovat nákladově účinný způsob řešení sporů v, právě v občanských a obchodních otázkách prostřednictvím procesů, které jsou přizpůsobeny Ehm, potřebám jednotlivých stran s tím, že eh, strany se dobrovolně podrobí ehm, výsledkům zprostředkování, čímž se v podstatě usnadňuje život eh, přetíženým justičním systémům. Aktualizovaná studie Komise DG pro spravedlnost a spotřebitele ehm, dokládá, že implementace této směrnice měla již nyní velký dopad na legislativu mnoha členských států. A kromě toho, že se tím stanoví některé, že se tu stanoví některé požadavky na využití, zprostředkování eh, v přeshraničních eh, sporech, tak se tím také dává pobídka k širšímu použití zprostředkování i v čistě vnitrostátním kontextu v, v rámci Evropské unie tím, že se transponuje směrnice na i vnitrostátní případy. Tím pádem to přidává velkou přidanou hodnotu, tím, že jsou informováni um, legislátoři o možnostech zprostředkování. Ale na druhou stranu v praxi se využití um, omezuje tedy v některých členských státech na tím, že existuje malá informovanost o této možnosti a také nízká úroveň eh, mechanismů na monitorování kvality. A eh, nerozšiřuje se tak využívání eh, toho, těchto metod tak rychle, jak by to bylo možné. Využití medi- mediace má vysoce úspěšné výsledky, když se používá systematicky Ehm, jak stranami sporu, tak právníky. I když není v tuto chvíli ještě zapotřebí směrnici revidovat, její uplatňování by se mělo prostřednictvím některých opatření nadále zlepšovat. Byli jsme svědky velice účinných, eh, úspěšných eh, případů využití eh, zprostředkování, tudíž bychom měli dále informovat o vzhledem k tomu, že je to netradiční prostředek, musíme ho, musíme ho pobí, musíme zavést určité pobídky, musíme upozorňovat na jeho výhody a implementovat směrnici 2852. Lhuta pro pozdělací návrhy bude 8. února 2017. Děkuji. Uh, thank you very much. Díky. mohu rád bych vás upozornil, že tedy na toto tém, k tomuto tématu budeme mít eh, workshop 29. listopadu od půl páté do půl sedmé več, od, odpoledne. Nevidím žádné žádosti o slovo. Můžeme pokračovat bodem 26. Ne návrh eh, stanoviska o dohodě mezi Evropskou unii a Kanadou, pokud jde o jejich eh, pravidla hospodářské soutěže a eh, slovo má zpravodaj pan Lebreton. Yes. Děkuji, pane předsedo. Takže obchod mezi Evropskou unii a Kanadou je už ustaven a v tomto, za těchto podmínek už od roku 99 existuje dohoda uzavřená mezi oběma stranami, která je založena na spolupráci mezi jejich antimonopolními úřady a je to dohoda, která se osvědčila, protože existuje již 17 let k obecné spokojenosti. Takže po 17 letech bylo žádoucí, aby se aktualizovala tato dohoda. To je vlastně předmětem toho textu, ke kterému dnes vydáváme stanovisko. Upřesňuji, že že to nemá nic společného s CETou, to je něco jiného. Cílem tohoto zlepšení by mělo být usnadnit výměnu zboží povolování, rozhodování mezi antimonopolními úřady, tak aby byly vzájemně lépe informovány, samozřejmě také ohledně důvěrnosti informací, tak aby byla zaručena po každé, kde je to nezbytné, dále pravidelné schůze mezi stranami, které se budou organizovat, aby se zlepšila tato výměna informací. Takže můj závěr je, že tato revize, tato aktualizace je žádoucí, je to čistě technická dohoda, kterou bylo potřeba zlepšit, takže stanovisko stanovisko příznivé. Děkuji. Děkuji. Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo, takže bych chtěl pouze říci, že lhuta pro pozměňovací návrhy je, je 11. listopadu v poledne. Pozměňovací návrhy budou přípustné pouze tehdy, pokud budou zohledňovat doporučení zpravodaje a tak hlasování se nebude moci konat předtím, než formálně požádáme o souhlas v radě, kde vlastně ta věc už je tedy spožděna v současné době. Uh, uh, Dovolte mi přivítat Eh, delegaci asociace Alkida kterou výbor navštívil v září, takže vítejte. Eh, now we continue by Můžeme pokračovat bodem 8, což je výměna názorů o udělení absolutoria na rok 2015, pokud jde o soudní dvůr. A slovo má pan Lebreton. Ano, také zde jsem vydal pozitivní stanovisko k tomuto absolutoriu, protože je tam spousta věcí, která vlastně by se měly připsat Evropskému soudnímu dvoru. První věc je, že účetní dvůr nevyjádřil nějaké konkrétní připomínky ohledně fungování soudního dvora. Druhá věc, je, že statistiky jsou poměrně dobré, protože délka řízení u Evropského soudního dvora je 15 měsíců u předběžných otázek, 17,5 měsíce u přímých žádostí a 14 měsíců pro otázky pravomocí. Takže to je ještě rozumné. Co se týká tribunálu, tak tam 20,5 měsíce délka řízení a soud pro veřejnou službu 12 měsíců. Za třetí, příznivá věc, počet odsouzených věcí ročně stoupá ohledně ve srovnání roku 2014 až 2015 zvýšení o více než o 4%. Vyřešených případů čtvrtá příznivá věc je, že aplikace e-kuria, to znamená možnost elektronického podání, také je na vzestupu to je poměrně významný úspěch. 114 využití v roce 2022 a což je výrazné zlepš- zvýšení v roce 2014. A poslední příznivá věc je to, že rovnováha mezi muži a ženami ohledně rozložení funkcí mezi muži a ženami, co se týká funkcí a odpovědností, se také zlepšuje. Takže jsou zde samé pozitivní věci, což mě vede k tomu, že vydávám pozitivní stanovisko, pokud jde o udělení absolutoria. Děkuji, pan Zvěvka. Děkuji, paní převod. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji pan, pane, panu Lebretanovi za konkrétní formulaci této věci. I lituji toho, že kolegové nejsou eh, přítomni na zasedání, zvláště ty osoby, které se tak ostře stavěly proti reformě um, soudního dvora protože tyto údaje pouze ukazují, jak naléhavé to je, že to jde správným směrem. Takže to znamená, že tedy počet soudců by měl být zvýšen, ačkoliv eh, doba, čas, který máme k tomu, abychom to řešili, je omezený, eh, omezená po, pořád ještě 15 až 18 měsíců je dost dlouhá doba, tedy dost dlouh, dlouhý čas, který trvá vyřešit jednotlivé případy. Ehm, já jsem velice rád, že částečně díky informacím, ehm, které jsme obdrželi od účetního odbora, můžeme ověřit, zda eh, ty reformy implementovány v rámci eh, Evropského Eh, soudního dvora jsou efektivní, protože eh, bude to analyzováno. Takže už teď, když se díváme na část, máme částečný obrázek, tak vidíme, že to jde správným směrem. Abychom mohli tedy uzavřít toto slovo, tak eh, kdo se ještě hlásí o slovo, pak máme po 27. Ty se týká přeskoumání delegovaných aktů a aktů přenesené působnosti, tentokrát se to týká um, nařízení, jimž se zakládají um, zavádí řízení o evropském příkazu 655 eh, 2014. Zatím to není paní zpravodajka Ferrara, ale ona nenamítá, um, tudíž pokud nemáte vy nějaké námitky, můžeme tím uzavřít tuto diskuzi. A to byl poslední z bodů dnes, dnešního dopoledního programu. Takže pouze vám připomínám, že odpoledne nás čeká workshop o přepracování Bruselu 2a. Děkuji a uvidíme se odpoledne.